Přistoupíme k vysvětlení hlasování. Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller Zahájíme zprávou paní Styler o stavebních produktech. Pan Kajovský. Dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Stavebnictví je důležitým odvětvím hospodářství ve všech zemích. Jestliže chceme stimulovat růst, tak nemůžeme nezohlednit důležitá hospodářská odvětví. Když si uvědomíme, že je mimořádně důležité, aby budovy eh, byly bezpečné, ať se jedná o veřejné či soukromé budovy, ale tato zpráva je zaměřena především eh, na to, aby byly celkově výhodné ceny a já jsem především pro zvýšení bezpečnosti v tomto sektoru. Na minutu teď dávám slovo panu Antoniocimu. Señorías, los que no vayan a participar en la explicación de voto, Dámy a pánové, prosím, ty z vás, kteří nechcete vysvětlit své hlasování, tak opuste v tichosti tento sál. Moc toho neslyším, pane předsedo, ale ke zprávě Štíle, eh, který se týká stavebního sektoru, bych chtěl říci, že to je evidentně velmi významný eh, sektor naší ekonomiky. Potýkáme se tady s tím, že tento sektor zaměstnává 12 milionů evropských občanů. Paní Steeler hovoří o tom, že je potřeba odstraňovat bariéry, které ještě pořád brání uvádění na trh stavebních výrobků v Evropské unii. Měli bychom rozhodně pokračovat v prohlubování vnitřního trhu. Mně se také líbí odkaz na malé a středně velké podniky ve stavebnictví. A také se mi líbí to, že i tady je potřeba se více zaměřit na recyklaci materiálů. I v tom bychom mohli na pomoci boji proti klimatickým změnám. Dovolte mi nicméně, abych eh, řekl, že eh, ve stavebnictví eh, jsou problémy s bezpečností a zdravím při práci. To, co říká paní zpravodajka, je samozřejmě užitečné, ale není to dostatečné. Je potřeba, abychom dále prohloubili tyto aspekty aby mm, pracovníci ve stavebnictví měli vysokou míru ochrany při práci. Tam, kde dochází k úmrtím při práci, tak je to obrovská strategie a měli bychom s tím něco na evropské úrovni udělat. Děkuji vám. Paní Takula. Pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Stiller za skvělou zprávu. Myslím, že věnuje pozornost harmonizaci v oblasti trhu se stavebního výrobky. My víme, že potřebujeme mít kvalitní výrobky ve stavebnictví. Je tady sice velká konkurence, ale konkurence sama o sobě není naším cílem. Je potřeba se více zaměřit na výsledky tak, aby eh, budovy, které jsou stavěny, byly co nejbezpečnější pro své uživatele nebo obyvatele. A i ta stavební práce by měla být odváděna způsobem, který bude bezpečný pro eh, pracovníky na stavbách. Víme, že existuje možnost porovnávat eh, příklady dobré praxe v některých zemích ještě pořád se používají materiály, které nejsou bezpečné. Víme, že v některých zemích je větší problém s vlhkostí a s plísněmi. Víme, že tedy ne všechny věci jsou srovnatelné už eh, z hlediska podnebí, kde potřeba se postarat o to, aby stavební procesy eh, neškodily nikomu. Takže ještě jednou děkuji paní zpravodajce, protože její zpráva pomůže harmonizovat také eh, ta ochrana opatření ve stavebnictví. Děkuji, pan Hanen, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Minulý týden francouzský premiér eh, udělal návštěvu Londýna a hovořil o tom, že je potřeba pomoci euru. Já bych chtěl nechat stranou otázku, jestli máme zase za někoho řešit jeho problémy. A více bych chtěl eh, hovořit o logice jeho prohlášení. On říkal, že evropská integrace nefunguje a že bychom tedy měli evropskou integraci prohloub, prohloubit. Myslím, že i vy eh, pochopíte, eh, že to není úplně logické. Je to jako by někdo říkal, že nedokáže pořádně řídit a že tedy chce řídit ještě něco většího, aby Eh, se to vyřešilo. Myslím, že eh, je špatné tvrdit, že evropská integrace je řešení všech našich problémů. Myslím, že jednoho dne snad nastane situace, kdy nebudeme diktovat ani trhu, ani veřejnosti. Myslím, že ty eh, začarované formule přestanou fungovat. Děkuji vám, pane Hanane. Musím říci, že vaše vysvětlení hlasování nemělo nic společného s tématem této zprávy, ale i tak eh, máte svobodu, eh, svobodu projevu v tomto parlamentu. A nyní zpráva paní Štrifle, to je zpráva o humanitární pomoci a pan Mastela má slovo. Prezidente, l'Unione Europea je il primo donatore aiuti umanitari al mondo. Basti pensare... Evropská unie je největší humanitární dárce. Více než 40 procent veškerých prostředků poskytuje Evropská unie a tak Evropská unie jasně ukazuje, jakým způsobem podporuje lidi v obtížných situacích. Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada ukazují, že vykonaly kroky vpřed já bych rád poukázal na to, že konsensus je nezbytný jak pro členské státy, tak pro e, Evropskou komisi a radu. Viděli jsme, že narůstá počet aktérů e, a jejich činnosti při humanitární krizi, proto je nezbytné, aby humanitární, politické i další e, aktéry a aktéři, aby respektovali společné úlohy a mandáty a své vzájemné úlohy. Proto musíme jednat eh, tímto způsobem i v evropském rámci. Děkuji vám, pane Mastelo. Slovo má na minutu pan Antinoro. Grazie, Děkuji vám, pane předsedající. Zpráva, která byla dnes schválena od paní Strifla, které já chci poděkovat a poblahopřát, je sdělením, které ukazuje, že chceme navýšit konzistentnost našich eh, humanitárních eh, pomocích a vybízíme takto Evropskou unii, aby lépe dosáhla koncensu a společně dokázala reagovat na humanitární krize, zejména pak, aby eh, s plnou silou dokázala chránit lidská práva a mm, i v rámci mezinárodního práva. Jde nám o to, aby humanitární pracovníci se dostali co možná nejlépe k lidem, kteří jsou v nouzi k takovýmto situacím eh, dochází stále častěji v minulosti a prostřednictvím bilaterálních eh, vztahů musíme dosáhnout ještě lepších výsledků než doposud. Eh, potřeby jsou obrovské. Distribuce pomoci je ale stále složitější a někdy i nebezpečnější, protože mezinárodní situace se stává také složitější. My tímto textem podporujeme evropský konsenzus tak, eh, abychom eh, si udržovali svou nestranost a přitom, abychom účinně pomáhali obětem krize na základě jejich zjištěných potřeb. Děkuji vám, pane Antinoro. Slovo má pan Antonioci. Exponenciální nárůst přírodních katastrof, jak počtem, tak intenzitou, společně s nárůstem složitých krizí, nás staví před zhoršení porušování humanitárního mezinárodního práva a omezení humanitárního prostoru. Nedávné tragédie v Haiti, v Pakistánu ukazují opět potřebu posilovat nástroje, které EU má k dispozici a které potřebuje k tomu, aby mohla čelit přírodním katastrofám. Souhlasím s obecným přesným eh, nastavením této zprávy a konkrétně eh, ohledně principu, že Evropská unie musí neúnavně hájit eh, lidská práva. Vnější činnost Evropské unie je upravována Lisabonskou smlouvou. Musíme využívat svého vlivu jako hlavního dárce. Já jsem hlasoval pro zprávu paní Strifler, protože považuji za správné, abychom bezpečně usilovali o vytvoření takového koncensu, abychom měli takovýto akční plán a e, abychom byli schopni čelit zátěži, která je e, celosvětová. Musíme mít také na paměti e, schopnost různých aktérů v daných regionech a schopnost jednotlivých států reagovat na situace. Děkuji vám. Jako další na minutu pan Han. Ne? Nepřejete si slovo? Dobrá. Dobře. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Sarbu eh, o zemědělství a potravinách. A pan Higgins má slovo na jednu minutu. Děkuji. Já jsem velmi rád, že jsem mohl hlasovat pro tuto zprávu. Protože v této zprávě se potvrzuje, že bezpečnost potravin je základní lidské právo. Zemědělství eh, musí eh, eh, naplňovat potřeby lidí po základních, potřeby, po základních potravinách, vzhledem také k měnícím se klimatickým podmínkám a OSN říká, že produkce potravin se musí navýšit aspoň o 70%, aby pokryla potřeby narůstající světové populace, eh, jež roste až na 9 miliard roku 2050. Víme, že několik eh, až 2 miliardy lidí na této planetě se potýkají s nedostatkem potravin a v Evropě 16% občanů pořád ještě žije pod hranicí chudoby. V podstatě chci říct následující, je potřeba eh, se tomu věnovat, je důležité se postarat, aby financování budoucí společné zemědělské politiky po roce 2013 to eh, zohlednilo a měli bychom se postarat o to, aby ten rozpočet zůstal zachován aspoň na současné úrovni. Děkuji vám, pane Higginsi. A nyní na jednu minutu má slovo Pane předsedo, parlament dnes zcela formálně uznal zemědělství za strategické odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin. My jako liberálové toto tvrdíme již dávno, protože tento sektor, toto odvětví je důležité pro eh, zajišťování potraviny a také pro eh, zdraví. A k tomu patří také ovoce a mléko. My nechceme další podpůrné programy eh, pro mléko. My jsme hlasili, hlasovali právě proti těmto návrhům, ale přesto byly přijaty. Ale celkový obraz by tím zatím neměl být narušen. Školní programy a další podpora nejsou cestou vpřed. Musíme investovat do výzkumu. Zemědělci musí mít možnost využívat nové technologie pro alternativní příjmy. Celkově byla však zpráva dobrá a proto jsme hlasovali pro. Děkuji vám. A nyní pan Mastela na minutu. Děkuji, pane předsedající. Bezpečnost potravin je základním právem lidstva, musí se konkrétně realizovat. Jedině když všichni budou mít kdykoliv fyzický, sociální, ekonomický přístup k dostatečné eh, potravě a výživě, bude toto eh, skutečností. Evropská unie toto musí mít na paměti. Jsou tu nové výzvy a proto EU musí být schopna jasně reagovat na výzvy potravinové bezpečnosti a další faktory, jako jsou klimatické změny, ekonomická krize, udržování eh, vyváženosti eh, území eh, i v rámci EU. Nesmíme uvažovat jen o naší konkurenceschopnosti, ale také o biologické produkci, o distribuci produktů, o konkurenceschopnosti našich malých podniků a tradičních výroben. Často je právě toto nejlepším způsobem a nejúčinnějším způsobem, jak využívat um, zemědělské pozemky eh, v Evropské unii, eh, které se rozvinuly už před dlouhou dobou v jednotlivých regionech EU. Děkuji vám, pane Mastelo. Slovo má na minutu pan Kajnovský. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, naše role jako europoslanců je snažit se o zlepšení životních podmínek evropských občanů, tak aby měli přístup k kvalitním a bezpečným potravinám. To je naším hlavním úkolem. Nedostatek potravin a jejich vysoké ceny se normálně spojují se zhoršující sociální situací a tomu musíme rozhodně v Evropě zabránit. Eh, měnící se klima, přírodní katastrofy, ekonomická krize. To všechno jsou věci, které podkopávají eh, bezpečnost potravin. Mnoho lidí eh, má hlad a proto si myslím, že bychom zemědělství měli dát zvláštní statut, abychom mohli v případě potřeby přijímat mimořádná opatření na řešení krizí s potravinami. Děkuji, pane Kalinovský. Pan Pirilo na jednu minutu. Presidente. Pane předsedající, jistota v dodávkách potravin populaci a potravinová bezpečnost jsou hlavními výzvami zemědělství nejen v Evropě, ale globálně. Jsem velmi spokojen s obsahem této zprávy, především proto, že je tu uznávána potravinová bezpečnost jako základní právo lidí. Cíl potravinové bezpečnosti lze dosáhnout jen, když se seriózně budeme zabývat dvěma věcmi. Fluktuací trhu a cen a také využívání potravinových zdrojů Evropa musí být schopna jednat prostřednictvím společných a účinných opatření tak, aby dosáhla eh, bezpečnosti dodávek potravin, aby předešla silným asymetriím nebo jim zabránila, protože ty už tady existují. Je třeba vyrovnat eh, standardy bezpečnosti mezi, mezi produkty z, UE, z EU a mimo EU. Děkuji, pane Pirilo. Na minutu. Pan Jar. Eh, Pane předsedo, chci konstatovat, že tato zpráva o zemědělství mě velice potěšila, protože tímto opět se zaměřujeme na význam zemědělství a já z toho vyvozuji, že potřebujeme společnou evropskou zemědělskou politiku. V jednom bodě jsme hlasoval odlišně a to se týká evropského podpůrného programu v EU. Já se domnívám, že pod podpora, eh, tak aby nikdo nehladověl, musí být eh, úkolem členských států, protože jednoduše proto, že by eh, problémy měly být řešeny tam, kde vznikají a sice v jednotlivých členských státech. Děkuji vám a nyní paní Toc. Tato zpráva hovoří o tom, že zemědělství a zajištění potravin pro občany je velice důležité a také hovoří o významu zemědělců. Ale vzniknou tady určité problémy. Já jsem v poslední době slyšela, že společná zemědělská politika by se měla změnit na e, společnou politiku životního prostředí. A já si myslím, že toto není správné. To by pak znamenalo, znamenalo, že budeme také dovážet potraviny mimo EU. My bychom měli podporovat naše zemědělce eh, takovým způsobem, aby také produkovali zemědělské produkty, které nebudou poškozovat životní prostředí. Také je třeba podpořit zajištění potra, zajišťování potravin. Musíme mít také společný rozpočet pro zemědělskou politiku. Musíme také podpořit podpořit vstup mladých lidí do zemědělství. Musíme také podporovat inovaci a musíme mít nižší eh, byrokracii a také nesmíme mít žádnou byrokracii v oblasti životního prostředí. Děkuji a nyní má slovo pan Ogias. Děkuji, pane předsedající těchto týdnech mnoho parlamentních výborů se zabývá společnou zemědělskou politikou. Konkrétně tímto tématem, tedy reformou. Tím, co bude po roce 2013, mezi hlavní prvky zemědělství vždy patří také bezpečnost potravin. To je jasné. Tato úvaha tedy musí být opětovně zhodnocena s tím, že musíme mít na paměti i dokument, o kterém jsme dnes hlasovali. Bezpečnost je tu definována jako základní právo a proto musí být tedy všemi možnými způsoby chráněna. Tato pozornost eh, však, pane předsedající, musí platit nejen tedy v naléhavých eh, okolnostech, jako například ten dioxinový skandál, který dioxin byl odhalen eh, v, v krmivech pro hospodářská zvířata, ale je třeba respektovat celkově celý produkční potravinářský řetězec tak, aby se kvalitní potraviny dostaly ke spotřebiteli. Evropský parlament prostřednictvím mnoha eh, aktů se takto snažil zhodnotit zemědělství a proto já jsem spokojen. Děkuji vám a teď pan Mecereš. Děkuji. Světová produkce potravin stojí před mnoha výzvami podstatě dochází k tak velkým výkyvům, že mohou ohrozit naplňování potřeb populace, která má vzrůst do roku 2050 až na 9 miliard. A v současnosti eh, na to působí i hospodářská krize. A i na to bychom měli náležitým způsobem reagovat. Týká se to zemědělství, ale i malých a středních podniků které v tomto sektoru působí. Vzhledem ke změnám klimatu jsme svědky různých přírodních katastrof, které mají dopad i na eh, produkci a bezpečnost potravin. Pokud chceme dosáhnout našich dlouhodobých cílů a pokud chceme zabezpečit důstojné životní podmínky pro zemědělce, tak musíme dohlédnout na dodržování těch aspektů, které s bezpečností potravin souvisejí. A proto bychom měli hovořit o strategickém významu zemědělství. A proto jsem tu zprávu podpořil. Děkuji. Pan Tarabela. Bohužel tady asi není, jak říká pan předsedající. A proto bych chtěl na minutu dát slovo panu Takulovi. Presidente, ensinnäkin haluan sanoa että on erittäin hyvä että tänään euroopan parlamentti tunnustaa maatalouden strategii. Eh, já myslím, že je na čase, abychom uznali význam zemědělství a postarali se o to, aby potraviny, které v Evropské unii se produkují, byly zdravé, nekontaminované a já mám trochu obavy z toho, že více se staráme o kvantitu než o kvalitu. Hlavním eh, eh, úhlem pohledu na produkci potravin je efektivnost výroby spíše než zdravotní nezávadnost. Měli bychom se postarat o to, aby všechny členské státy si mohly ponechat tradiční způsob zemědělství, aby byly soběstačné v tomto smyslu a aby také potraviny byly vyráběny eh, v místním prostředí, protože to je nejekologičtější. A proto si myslím, že je důležité, aby potraviny byly zdravé, A proto by z Evropské městě mělo být co nejefektivnější. Aby zemědělství přetrvalo eh, v celé Evropě. To je, myslím, největší výzva této oblasti. Pan Tatarela má slovo. Grazie. Děkuji, pane předsedající. Stanovisko vyjádřené s přesvědčením, je jasné, já jsem hlasoval pro tuto důležitou zprávu a proto bych rád ještě zejména zdůraznil bod 35 velice dobře vyváženého stanoviska výboru pro životní prostředí, kde zvažují význam Evropské agentury pro bezpečnost potravin pro hodnocení rizik spojených eh, s potravinářským řetězcem v rámci činností zaměřených na ochranu zdraví občanů. A tam eh, si autoři přejí, aby členské státy zařídily, aby vznikly eh, homologované národní orgány, které budou spolupracovat s touto Evropskou agenturou jak nedávné závažné incidenty, jako v Německu, ukazují, je nutné, aby každý členský stát měl národní orgán pro potravinovou bezpečnost. Překvapuje skutečnost, že italská vláda změnila své stanovisko z rozpočtových důvodů ohledně této energie. Já si myslím, že potravinová bezpečnost se nesmí zastavit u rozpočtových omezení. Děkuji vám, pane Tartarello. Tímto jsme ukončili vysvětlování hlasování a přerušuji plenární zasedání do 15 hodin dnešního dne.